založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti. Rád bych eh, předeslal, eh, že rozprava podle článku 153a jednacího řádu nemá catch the eye a neumožňuje modré karty. Tímto zahajuje rozpravu. První řečnicí za liberální stranu je Sophie Infeld. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Evropskou unii eh, se prohání vítr změny. Eh, 2016 a 2017 budou historickými roky Eh, jako roky bezprecedentních eh, změn a nepokojů vidíme eh, nyní Ovšem první známky evropského jara po letech plných napětí se objevuje brýza nadějí, očekávání a nadějí. Prezident Macron se setkal s Putinem a Trumpem a reprezentoval hrdou Evropu. A e, dnes tedy eh, se Evropa eh, stává evropským lídrem tam, kde ostatní ustupují, eh, tedy pokud jde o klimatickou dohodu. Volební kampaně v minulých letech se nezabývaly pouze tradičními tématy, jako jsou pracovní místa, sociální bezpečnost, ale také vycházely z hodnot, kultury a identity. Světový řád se mění a to velmi závratnou rychlostí. Lidé jsou znepokojeni, mají strach o ztrátu identitu a Um, komunit. A šíří se také strach a nenávist. My to odmítáme Musíme uznat, že naše vlastní odpověď na jasné otázky a hodnoty identity a kultury nebyly dostatečné. Evropská unie je hluboce politickou unii, ale někteří politici eh, to neradi eh, vysvětlují svým voličům a raději Evropskou unii představují jako technokratický eh, spolek a lidé, eh, když se bojí o ztrátu identity, tak eh, je samozřejmě neuklidní to, že zrušíme roaming. Eh, oni se obávají, že jejich země je v ohrožení a to znamená, že když budeme snižovat administrativu, tak jim to nepomůže. A pokud se bojí spojené společné hodnoty, tak je neuklidní obchodní dohody ale my bychom právě měli eh, hájit naše hodnoty a identitu před nacionalisty. V těchto dobách sociálního nepokoje eh, a eh, různých problémů není snadné hájit společné hodnoty, ale my jsme ty společné hodnoty nevytvářeli pouze pro dobré počasí. Právě během obtížných podmínek by tyto věci měly obstát. Evropská unie má velkou morální autoritu ve světě. My bychom měli být hrdí na hodnoty, které inspirovaly mnohé ve světě, kde mnozí lidé sní o tom, že by mohli žít ve spravedlivé a demokratické společnosti, kterou my máme v Evropě. A a někteří dokonce naše hodnoty vnímají jako určitou hrozbu a snaží se je narušit. Populistické e, strany ve světě vychází se sexismu, xenofobie, homofobie a tak dále. A, a, a narušují, eh, odmítají eh, pluralismus, eh, parlamentní demokracii. Oni tvrdí, že existuje pouze jeden hlas, jedna pravda, jeden lid, ale nedávné volby ukázaly, že nemají pravdu. Evropané nebudou redukováni na jednorozměrovou karikaturu. Musíme podporovat opak a musíme se přihlásit k integraci, diverzitě, pluralismu. Mm, s ohledem na tyto okolnosti eh, mm, mm, Manfred Weber neměl minulý týden pravdu, když napsal, že evropská identita a Realita je, že skutečná duše Evropy je spočívá v diverzitě, v rozmanitosti a v tom, že si vyberete, kdo jste, demokracie, právní stát a základní práva nejsou pouze myšlenkami nebo ideemi, ale jsou zásadní pro fungování Evropské unie ve všech politických oblastech. Sociální bezpečnost je základní podmínkou pro stabilní atmosféru, pro rozvoj a je to mm, velice důležité, abychom tady měli spolupráci v oblasti, e, v mnohých oblastech, v policejní oblasti. Musíme sdílet hodnoty a zajistit je, protože to je klíč pro silnou Evropskou unii a proto pro ALDE jsou hodnoty na prvním místě. Děkuji. A jménem rady paní ministrině Dali. Děkuji, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych vám poděkovat za příležitost vystoupit zde na to, při této tematické debatě. Je skutečně čas na hlubokou úvahu pro nás všechny o budoucnosti EU. Je mi potěšením, že jsem tady, abych vyslechla vaše názory. Název této rozpravy popisuje EU, která apeluje na nás všechny, jejíž hodnoty jsou ústředním bodem, eh, kdy eh, efektivní a demokratické instituce mají za cíl zlepšit eh, životní úroveň a prosperitu občanů, a to nejenom několika šťastných, ale napříč společností ten popis není zase tak daleko od stávající EU a rozhodně je v souladu s našimi ambicemi. Nicméně ještě před několika měsíci úsilí EU v této oblasti byla ignorována nebo diskreditována buď proto, že EU byla vnímána jako, že dělá příliš málo, nebo naopak příliš mnoho. Ale v uplynulých měsících se zdá, že došlo k určitému posunu ve vnímání EU a spíše než považovat EU jako zdroj řady našich problémů, začíná být EU vnímána jako součást řešení. Vidíme určité pozitivní signály obnovené důvěry a větší podpory pro EU. To by mohlo být dáno tím, že svět kolem nás se mění a alternativy pro, vůči EU začínají ztrácet na lesku. Začínáme si možná uvědomovat, že eh, populistická rétorika jenom příliš zjednodušuje složité otázky a začíná se ukazovat její meze. A také možná uznáváme, že spolupráce na globálních tématech, jako je obchod, klima nebo terorismus, je lepší, než řešit to každý sám. A možná nejdůležitější je, že čím e, více cítíme, že naše hodnoty jsou předmětem útoku, tím více se k ním přimykáme. A to by mohlo být jakýmsi odrazným můstkem pro naši snahu e, dosahovat našich společných cílů. A jedině společná vize budoucnosti EU může vnímat tyto budoucí cíle tak, abychom si uvědomili, jaké role máme hrát. EU nemůže nutit občanům své vize a nemůže představit nějaký re- revoluční koncepce, e, jestliže nebude mít podporu. EU musí občany zahrnout do té rozpravy, oni musí cítit, že je jim nasloucháno a že jejich názory jsou brány vážně. A proto Rada velice vítá Bílou knihu komise a její snahu eh, o vypracování eh, opravdové diskuse na toto téma. A chtěla bych eh, také apelovat na Evropský parlament, aby pokračoval ve stálem úsilí v tom, aby názory občanů byly reflektovány. Chápu, že spolu s komisí budete organizovat celou řadu evropských diskusí napříč Evropou a pro radu, Evropskou radu, eh, představitelé EU již zahájili různé diskuse po eh, britském referendu o Brexitu. Neformální setkání v Bratislavě například v září loňského roku nám pomohlo stanovit si cestovní mapu, jak řešit nejnaléhavější problémy občanů. To se týká jako třeba naléhavé řešení otázek migrace, terorismu a ekonomických, sociálních a bezpečnostních problémů a 60. E, výročí římské smlouvy v březnu tohoto roku bylo další příležitostí uvažovat o naší budoucnosti. Římská agenda, která z tohoto vyplynula, ukazuje hlavní cíle, kterým se budeme věnovat na nadcházejících letech. Evropská rada e, vytvořila určitý rámec s hlavními prioritami, které se týkají hlavně hmatatelných výsledků a dodržení slibů. E, v souvislosti s procesem Bílé knihy Rada bere na vědomí e, dokumenty, monitorovací dokumenty komise, které jsou velice ceným příspěvkem k našim diskuzím. Takže například Bílá kniha o globalizaci e, nabízí perspektivu pro diskuzi o obchodě a globalizaci a uh, ráda bych eh, řekla ještě pár slov ohledně konkrétních výsledků. Reflexe o budoucnosti EU je stálý proces, vyžaduje budování důvěry, vyžaduje to čas, nelze eh, to, tyto etapy přeskočit a nelze nabízet výsledky předčasně a e, vyvolávat potom zklamání. Rada a Evropská rada se budou nadále soustředovat na konkrétní výsledky a věříme, že přidaná hodnota EU spočívá především v praktických otázkách a v tomto duchu diskuse o budoucnosti Evropy bude přinášet další impulzy radě pro e, přinášení e, praktické politiky spíše než teoretických rámců. Thank you very much. Děkuji. A nyní místo předseda komise Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Já bych využil ty tři minuty, abych se zamyslel nad tím, co paní Infeld řekla ve svém úvodu. Protože si myslím, že se dotkla otázky základních hodnot velmi přesně a koncizně a také odmítla nabízená řešení nacionalisté extremisty a xenofoby ale přetrvává otázka, proč eh, tolik Evropanů je lákáno těmito politickými hnutími. A já tvrdím, že tato politická hnutí mm, si zajistila velkou podporu v Evropské unii a budou mít i nadále podporu, pokud nebudeme řešit důvody, proč jsou lidé přitáváni těmito hnutími. A řada občanů je znepokojena proto, protože se bojí, že přijdou o své postavení. První generace se bojí, že jejich děti na tom budou hůře než oni. Jsou znepokojeni, protože je tu hrozba džihadistického terorismu, protože někteří lidé chtějí nás bavit naší identity a pokořit naše svobody. Vidí globální vývoj, který se vyvíjí ve smyslu bezpečnosti a, a ne, nezajišťuje tedy eh, hodnoty pro život. A pokud se chceme vrátit naš, k jádu našich hodnot, musíme řešit tyto obavy a strachy. A východisku komise je, že můžeme řešit tyto obavy pouze pokud budeme stát v jedné řadě s Evropany. Budeme obnova našich hodnot, znamená prosazovat evropský přístup evropským problémům, evropský přístup k celosvým problémům. A je třeba říct jasně občanům, že to bude možné pouze, pokud budeme držet při sobě. A to je těžké v době, kdy politika identity se prosazuje v Evropě, kdy ten druhý je představován jako soupeř, který vám chce vzít to, co máte. A pokud budeme definovat Evropskou unii pouze jako vnitřní trh nebo společnou měnu a prezentovat toto jako cíl naší eh, spolupráce nebo omezení byrokracie a podobně, to jsou pouze nástroje. Důležité nástroje ale mají význam pouze, pokud se opírají o naše společné hodnoty. A my dost nemluvíme o těchto hodnotách. A zajímavé je, že eh, ti, proti kterým se obrací paní Inval celá oprávněně, protože eh, nemají řešení a jejich morálka je pochybná, tak oni vycházejí ze svých hodnot. A my bychom to měli napodobit a vycházet z našich hodnot, z hodnot, které vlastně učinil Evropu velkou. Právní stát, demokracie, plné dodržování lidských práv. To je vlastně trojnožka, na které se buduje evropská integrace a modernizace, modernizace čtvrtá promyslová revoluce a vytváření společnosti, kde diverzita vytváří více ambicí a více příležitostí pro lidi, obnovuje ekonomiku díky této čtvrté promyslové revoluci. To je cesta jako předu pro Evropu ale nastane pouze, pokud proběhne na základě našich hodnot. To je základ Bílé knihy komise. To je základ veškerých analýz, které jsme dali dohromady a předložili jako východisko pro diskusy s Evropským parlamentem a také s členskými státy v naději, že členové rady využijí ten, tuto bílou knihu, aby vedli diskusy ve svých členských státech jak kudy se má Evropa ubírat v budoucnosti. Skončím takto. Viděli jsme eh, moment probuzení nové generace v Evropě. Viděli jsme ho při britských volbách, viděli jsme to i ve francouzských volbách na ř- v řadě ohledů. Pochody žen ve Spojených státech a v celé Evropě. Proč? Protože nyní chápeme, že i když naše hodnoty jsou jasné a věčné a není možné je spochybnit. Mohou být zničeny. A to, že jsme zjistili, že i když naše hodnoty jsou jasné a naše hodnoty jsou základem naší spolupráce, teď vidíme v celém světě, že tyto hodnoty nejsou nezlomné. Je třeba, se, je, je třeba o ně pečovat a aby tyto hodnoty přežili, je třeba se o ně zasazovat, je třeba se za ně přimlouvat. To jsem viděl v posledních volbách, to už není o levici a pravici, ale týká se toho, zda si volíte otevřenou svobodnou společnost, kde nikdo nebude zaostávat, kde je místo pro všechny, anebo padnete do pasti, že váš bratr je váš nepřítel a Evropa by měla stát za otevřenou společností, kde na každému záleží a nikdo není zapomenut. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní řečníci na minutu a půl má nyní pan Jose Estaras Feragut. Děkuji, pane předsedo. Už je to 60 let, 25. března 67, 58 byl podepsán, podepsán římská smlouva a zasadili tedy základy Evropy. Nejlepší cesta k prosperitě a stabilitě, která nám umožnila překonat eh, rozdíly a nepřátelství z minulosti. Šumanova slova platí. Evropa eh, se nevytvoří najednou. Eh, bude se vytvářet postupně drobnými úspěchy, které přispějí k pěstování hodnot solidarity. Otci zakladatelé Evropy tehdy nevěděli úplně, jaký je cíl, neměli plán pro budování Evropy, ale věděli, důležitou věc. A to bylo zamezit jako apokalypse, zamezit nacionalismu, rasismu, xenofobii, zamezit totalitě. Dnes se Evropa změnila, zestárla, máme více obyvatel, ale trh eh, práce trpí nezaměstnaností, vyrovnáváme se s, neza- s migrací, obrana a další otázky tvoří složitou a rozpornou Evropu. Čelíme výzvám prosperity, ale také výzvě sociální integrace. A pokud se chceme vyrovnat s touto výzvou, jako to mluvil pan komisař, vyžaduje, abychom byli jednotní a hodnoty demokracie, pokroku, Tyto hodnoty musí být pevné a konec konců otce zakladatele eh, měli tyto hodnoty, ale je třeba jim věřit nejen slovy, ale také skutky. Ehm, hmm. Děkuji, dvě minuty, Tania Fajon. Děkuji, pane předsedo. Eh, název dnešní rozpravy je Obnova Evropy. Což znamená, že si uvědomujeme, že hlavními základy eh, eh, probíhá otřes, eh, tedy jde o rovnost a respekt, pane místopředsedo Timmermansi. Vy jste tady hovořil o populistech a o zlobě našich občanů. Ty spirituální základy se rozpadají a to se ukazuje i v případě uprchlických kvót a jejich nedodržování rozhodnutí Evropské unie není zkrátka členskými státy, některými respektováno. A já vítám právní kroky proti členským státům, které nechtějí sdílit břemeno. Včera jsme diskutovali o zprávě o Srbsku a Kosovu. To jsou dvě země, které čekají na eh, členství v EU. A my velmi často kritizujeme kodaňská kritéria. Když tyto země je nenaplní, nikdy se nestanou členskými státy. Možná, že je to spravedlivý trest, ale je nespravedlivé, eh, že Evropská unie tady má vynést tento rozsudek, když jsou tedy přitom členské země, které sami velmi často tato kritéria nedodržují. Jaký je trest pro ně? Hm. A Eh, některé členské státy jsou na tyto věci eh, dokonce hrdé, takže tady není prostor, eh, nebo není tady toto známka spravedlnosti, disciplíny a tak dále. Sociální demokraté eh, před určitou dobou podporovali eh, vytvoření jakéhosi eh, demokratického scoreboardu, indikátoru demokracie. Já jsem souhlasila s tím ehm, projektem, ale všichni jsme věděli, že i když všechno změříme, tak se vlastně nic nestane, pokud nejsou ti, kteří překračují pravidla potrestání. My máme mechanismy a musíme je používat. Děkuji. Robert Cíle, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, bych eh, měl číst eh, název této rozpravy, tak by mi vypršel čas a pokud občané um, budou vnímat pouze tyto názvy, tak se nepřiblíží Evropské unie. Lidé eh, třeba v Estonsku nebo jinde eh, chtějí zkrátka vidět, eh, jak funguje Evropská unie. Musí to pro ně být srozumitelné a jasné, že hodnoty Evropy nejsou v rozporu s tím, jak oni vnímají hodnoty ve svých zemích. Pokud pokaždé budeme mít různé pohledy na věc, různé chápání různých informací, kterým lidé nerozumí, tak nám to nepomůže. Proto bychom se měli zamýšlet nad tím, jak tyto věci revidujeme a měli bychom se snažit o hlubší porozumění. Pokud chceme hovořit o sociální soudržnosti, tak lidé si přejí eh, konkurenceschopnost. Eh, my bychom tady neměli říkat, že eh, členské státy se tady dopouští sociálního dumpingu. Děkuji. Další řečnice, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem do jisté míry optimistická, podobně jako paní Intfeld, protože nacionalisté a populisté Mm, začínají být průhlední, začínáme chápat, kde jsou zranitelní a jaké silné stránky má demokracie, kterou jsme vybudovali po druhé světové válce ve světě, který je zmítán sem a tam. A e, někdy evropský maják zkrátka nevydává tolik světla, kolik by měl. My nyní musíme v praxi realizovat evropské hodnoty. Musíme být odvážní a důslední, aby nám občané věděli, věřili. A musíme opravdu to, co říkáme, také dělat. Potřebujeme také odhodlání a vášeň mladí lidé. Eh, musí mít budoucnost, nesmíme je nechat na holičkách. Mladé lidi potřebujeme a oni potřebují pracovní místa a rovnost příležitostí. Musí si vybudovat eh, nadšení pro Evropu. Potřebujeme integritu. Děkuji. Děkuji a další na minutu je Martina Anderson. Brexit byl takovým budíčkem kdy je potřeba reformu a sociální EU založenou na demokracii, lidských právech a národní progresivní solidarité ale domnívám se, že jsou to jenom řeči, kdy stále hovoříme o mnohorychlostní EU a já jsem přesvědčena, že to je chyba. Poslední, co potřebujeme, je více integrace s, se zaměřením na vojenský výzkum. Lidé potřebují více solidarity a více demokracie a ne více zbraní. A severní e, Irsko bylo proti Brexitu, ale to bylo ignorováno Eh, na základě dohody z Velkého pátku. Sinn Féin je přesvědčen, že Severní Irsko patří do Evropy, ale chceme Evropu rovnosti, Evropa, která bude zacházet se všemi občany s rovným způsobem a mnoho lidí eh, tady bohužel má jinou zkušenost. Děkuji. Děkuji vám. A nyní na minutu Raymond Finch, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, všechno je to otázka eh, o hodnost a efektivních demokratických institucí, které by podpořily prosperující společnost. My ve Spojeném království budeme stále usilovat o nezávislost, která nám toto všechno dá. Vize EU je přesným opakem toho, je to vize oportunismu, kooperatismu a neokolonialismu. Je to zakotveno v evropských institucích, které jsou hluboce antidemokratické, které udržují chudobu a beznaději v celé řadě členských zemích je to nástroj destrukce Jižní Evropy. Vy si myslíte, že vyvolané škody jako 30% nezaměstnanost v Řecku se dají eh, vynahradit eh, euroželezničními lístky? Eh, je to naprostá iluze. Jediná cesta, jak národy EU mohou dosáhnout stability, růstu a spravedlnosti, je následovat příkladu Spojeného království a vystoupit z EU. Děkuji. Děkuji vám. A nyní OK Zilstra jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, evropské hodnoty to členské státy eh, a občané vnímají úplně jinak než Brusel. Eh, Brusel stále kritizuje Maďarsko, nemůže si pomoct, musí kritizovat Slovensko a EU si myslí, že je potřeba hlavně bojovat proti populismu a mít vliv v těchto zemích, ale je taky situace v Turecku a Spojené království chce vystoupit z EU a tak to nemůže pokračovat. Je vidět, že potřebujeme nové základy pro evropskou spolupráci. Spolupráci, která může být úspěšná, jestliže členské státy znovu naleznou svou autoritu, jestliže národní parlamenty budou znovu hrát svou roli. Velká výhoda je, že Evropský parlament eh, zmizí, eh, jestliže eh, nebude mít půl miliardy na výstavbu nového paláce v Bruselu. A nyní má jednu minutu kolega Sianidos. Děkuji. Měli jsme hm, konferenci o reformě EU a společné budoucnosti Eh, dobrovolně spolupracujících států a redefinování priorit. Doposud rozhodování v radě, pokud je jednomyslné, tak se musí změnit na základě kvalifikované většiny podle počtu členských států. A kromě toho, co se týče komise, musíme řešit demokratický deficit zakotvený v komitologii tím, že budeme uveřejňovat stanoviska ministrů a jejich názory. Potřebujeme udržitelná životaschopná řešení, která nebudou jenom Eh, zkoušet udržet stávající model. Musíme se soustředit na věci, které mají skutečnou evropskou a přeshraniční dimenzi, jako například klimatická změna a migrace ze subsaharské Afriky do Evropy. Děkuji vám a nyní na jeden a půl minuty Carlos Coelho. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Putin se vrátil k studené válce, otravuje veřejné mínění v našich zemích a militarizuje hranice. Trump eh, udělal ze, z nezničitelného vztahu něco nepředvídaného. Eh, populisté získali na síle, ale byli poraženi v Nizozemsku, v Rakousku, ve Francii v posledních volbách i v Británii. A proč? Prostě proto, že, jak říkal otec zakladatel Schumann, Evropa je tvořena konkrétními výsledky. A naše Evropa to je víc než jenom ekonomická konstrukce. Je to projekt občanů. Evropa to je program Erasmus, který slaví 30 let. To je celá generace lidí, kteří posilují myšlenku sdíleného občanství. Evropa to je pařížská dohoda, to je angažovanost Evropě vůči budoucnosti lidstva. Evropa to je Schengen, svoboda pohybu, která mozaiku států proměňuje v oceán příležitosti. Evropa to je Horizont 2020, největší program podpory vědy a inovací a e, využívání technologií v zájmu zachraňování životu, jako třeba e-call. To je ta Evropa, ve kterou věřím. Evropa lidí, Evropa občanů. A abychom ji bránili, nepotřebujeme ji přebudovat, potřebujeme ji prosadit. Evropa to není alternativa, to je naše podmínka, naše angažovanost, naše lidská práva, e, prosperita, mír, to je, to je angažovanost, kterou musíme diskutovat, ale hlavně ji musíme bránit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Coelho. A nyní na minutu kolega Medpitela. Evropa, ma tanácstalannak látszik. Děkuji, pane kihvással, konfliktussal kell szembenéznie. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že v současné situaci, eh, kdy čelíme různým konfliktům, jde o naši budoucnost. Došlali jsme se do momentu zvratu Předtím jsme měli homogenní společnost kapitalismu, kde bylo možné pouze dosahovat blahobytu. A teď ale dochází k sociální fragmentaci. Je tady kulturní rozmanitost, globalizace a to vše utváří nový svět. A e, naše dřívější návyky nám nepomohou. Musíme začít nově plánovat a Evropu nově vytvořit a vybudovat. Nová Evropa musí vycházet eh, ze solidarity, svobody. Myslím si, že Evropu musíme utvářet tak, a aby nenávist, stigmatizace a diskriminace zde neměly místo. Chceme inkluzivní Evropu, která bude domovem pro všechny a kde budoucnost nebude přinášet strach, ale naději a příležitost. Děkuji a na minuty pan, na minutu pan Richard Černecký. Pane předsedající, jeden i druhý. Pane předsedo, my jsme politiky a musíme mluvit upřímně. Co bylo základem úspěchu Evropského společenství uhlí a ocely? Bylo to, že šest zemí se proměnilo v devět, dvanáct a dále. Pra, práce na základě koncenzu byla jistým minimem, na kterém se shodli a budou spolupracovat v duchu solidarity. Nikdo nikomu nic nevnucoval. Francie oproti pěti dalším zemím, a to byl argument na počátku Evropské unie, hovořila o kulturní politice, a tedy se rozhodlo, že bude lepší pro spolupráci aby žádná země se necítila poškozena. A myslím, že základem úspěchu evropského projektu je, když jednáme solidárně ve smyslu toho, že existuje konsenzus a nedochází k přehlasování dalších zemí, protože jinak eh, neuspějeme. Je tady modrá karta, ale, eh, pardon, nemůžeme ji připustit, protože článek 153a má jasné pravidlo. Další řečnice, paní Wikström. Eh, eh, poslední eurobarometr ukázal, že existuje silná podpora pro EU mezi našimi občany pro spolupráci a jsem ráda, že stále více lidí mluví pozitivně o Evropě a přejí si hlubší spolupráci. A naši občané věří v budoucnost a jsou, jejich inspirace by nás měla vést v naší práci jako politici. Po eh, řadě pozitivních politických výsledků, nemluvím ani o Macronově Francii, pozitivní centristické politiky v Evropě se prosazují a můžeme rozvíjet dále Evropskou unii a nemůžeme přijmout status quo. Musíme udělat další krok. Musíme nalézt řešení pro budoucnost, pro přezraniční problémy. A vidíme to v jednotlivých odvětvích a oblastech. A ve stejném průzkumu veřejného mínění bylo řečeno, že máme přijmout společnou odpovědnost za migraci, za klima a také za boj s terorismem musíme zajistit budoucnost našich občanů a to bude možné pouze společně. A nyní vyslechneme se Chrysokonos na jednu minutu. Toto je Evropská unie, která se opírá o hodnoty svobody, rovnosti, demokracie, právního státu a dodržování lidských práv. A deklarovaný cíl je prosazovat mír a prosperitu obyvatel. Ve skutečnosti se děje to, že Unie toleruje porušování právního státu v Maďarsku a Polsku a současně politika ekonomických škrtů a úspor vedla k ústupu základních sociálních práv, právo na zdraví, sociálního zabezpečení, kolektivního vyjednávání, pracovních podmínek a, a politiku rodin, zejména na jihu, zejména v Řecku. Pokud eh, si přejeme, aby měli budoucnost pro evropskou integraci, je třeba v praxi dodrž, dodržovat práva Evropské unie a je třeba to prokázat tak, že budeme, změníme naši politiku, než bude pozdě. Děkuji. Děkuji. A nyní na dvě minuty pan Petr Lundgren. Děkuji, pane předsedo. Evropa opírající se o hodnoty, to je dnešní téma, odpovídající za prostředky daňových poplatníků. To by měl být uhelný kámen tohoto tématu a signály z parlamentu o nutnosti renovace a přestavby v Bruselu této budovy, která byla dokončena v roce 1900 93 a stala 10 miliard švédských korun. A právě teď vyžaduje nové eh, rekonstrukce, které proběhly do roku 2014. Takže je důležité, abychom hovořili o budoucnosti, aby Evropský parlament byl podobnější americkému kongresu. A nevím, zda to je vize pro nový evropský superstát. Je třeba tedy alokovat 4,5 miliardy švédských korun a ty náklady by, by mohly vyvolávat paniku, protože nakonec toto rozhodnutí může znamenat vlastně trojnásobné náklady, ve skutečnosti 13 miliard švédských korun. Chtějí evropští daňoví poplatníci skutečně využívat ty peníze takto na, na stavby Bruselu. Myslím, že to je poslední věc, kterou chtějí. Konečně měli bychom prověřit náš vztah k realitě, jak používat finanční prostředky, přestat je vyhazovat na bláznivé vize. Budova za 25 Kdyby ta stavba nestála 25 euro, tak bych nebyl nutné ji zbourat a přestavět. A tato, tento plán je bláznivý a nikdy to dobře nepřijmou evropští občané. Děkuji. Děkuji. A nyní na jednu minutu Georg Mayer. Prezident. Děkuji, pane předsedo Evropské hodnoty. Co to vlastně znamená? Kdo definuje, co jsou evropské hodnoty? Myslíte si, že je můžeme definovat my? To mohou přece udělat pro sami pro sebe pouze lidé venku v Evropě a tady v tom existují obrovské rozdíly v celé Evropě. To je rozmanitost. Takže rozmanitost, tu byste měli ctít místo toho, abyste se ji obávali. Demokratické, efektivní instituce, ano, pod to bych se mohl okamžitě podepsat, ale k efektivní demokratické instituci patří přece také efektivní opozice. A když jste předtím naslouchali eh, paní eh, Sofii eh, Intfeld, tak to vypadá, že se spíše obává takové opozice, než aby ji oceňovala. Někdy mám pocit, že si všichni vzájemně vyprávíte ty stejné věci a vzájemně si za to tleskáte, ale tak to nefunguje, vážení kolegové. Nemyslíte si? Danke sehr. Děkuji. Eh, Sultán Balčo, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Paní Intfeld a tady některé strany označila za nacionalistické a říkala, že pro ní existuje pouze jedna pravda. Ale není to Nejste to právě vy, kdo zdůrazňuje neustále jednu jedinou pravdu hlubší integrace a všichni ostatní e, jsou osočováni e, z toho, že jsou protievropští. Manfred Weber hovořil o křesťanských kořenech, ale tady e, potřebujeme jak říkáte, nebo velmi často slyšíme, že se hovoří o rozmanitosti, že ji potřebujeme, často se citují otcové zakladatelé a já teď budu citovat Roberta Schumana. Evropa nemůže být integrována na společné struktuře. Evropa pardon, Evropa bude buď křesťanská, nebo nebude existovat. Takže to také eh, řekl um, otec zakladatel, ale vy si zkrátka vybíráte ty citáty podle toho, jak se vám hodí. Děkuji za minuta, na minutu a půl Čaba Sogor. Já nepatřím k těm, kteří by si mysleli, že musíme eh, od základu přebudovat Evropskou unii. Nepotřebujeme takovou eh, revoluci. Některé věci, ze kterých je Evropská unie obvinována, nejsou buď jejich chybou, nebo eh, je to zkrátka milně pojmenováno. Evropský legislativní proces je definitivně mnohem transparent, rozhodně mnohem transparentnější eh, a inkluzivnější než eh, ten v mé zemi. Je tady samozřejmě prostor pro to, abychom lépe reagovali na očekování evropských občanů. Stávající smlouvy ovšem nabízí řešení na většinu z těchto problémů, ale jsou Eh, ignorována. Eh, eh, nikdo by nemohl říci, že naše rozprava je neambicioznější. Hodnoty, tak jak jsou stanoveny v článku dvě smlouvy, hovoří o tom, že Evropská unie se má zakládat na rovnosti, nediskriminaci, respektu rozmanitosti, ale ještě nám, nás čeká dlouhá cesta, abychom toto zajistili. Pokud jde o třeba jazykové menšiny nebo další menšiny, tak tady dochází k diskriminaci a to má negativní dopad na kultury a jazyky e, pro osoby, které náleží k těmto e, menšinám. Více než 60 milionů občanů očekává, e, že jejich existence bude evropskými institucemi uznána. Děkuji. Děkuji, pane Šogor. A nyní na jednu minutu Jo Leinen. E Evropská unie je více než velký trh, je to politické společenství a základem jsou evropské hodnoty, za které se bojovalo po staletí. A teď je na čase, aby Evropská unie eh, tento politický eh, potenciál více zviditelnila a proto je důležité, abychom za tyto hodnoty bojovali a abychom zakročili, když je ohrožena demokracie, svoboda eh, smýšletí mm, a další. A my vás podporujeme ve vašich řízeních v případě, že jsou tyto věci porušovány. Vy musíte odvádět vaši práci. Evropská unie samozřejmě tady musí chránit. Velmi často tady vznikal dojem, že nemá dostatek sil a je bezmocná. To platí třeba u nespravedlivé hospodářské soutěže, přes hraničních eh, nešvary. A my tady máme mnoho politik, které musíme eh, chránit a já doufám, že scénáře z Bílé knihy se ke konci roku stanou eh, programem dalšího zbližování a prohlubování Evropské unie. Děkuji. Ulrike Trebesius, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, obnova Evropské unie, která ehm, eh, vychází z prosperujícího hospodářství, opírá se o účinné demokratické instituce a tak dále. Když to čtu, tak eh, mi v mysli vyvstanou tancující eh, elfové a jednorožci. To, že tedy eh, hovoříme o těchto věcech a myslíme si, že to tedy povede k těm vytčeným cílům, to je pouze důkaz selhání. Politiky nefungují, máme tady problémy, pokud jde o euro, multikulturní společnost, dochází k porušování práva na nejvyšší úrovni a to je pravidlem, pokud jde o dumping, smlouvy a, a e, také a, e, euro. Místo toho, abyste se nad tím pozastavili, tak mnozí vysocí představitelé požadují, aby tato cesta byla ještě více prohloupená, aby bylo více centralizace, eh, více eh, úřadů, více byrokracie, více centralizace, eh, méně vlastní zodpovědnosti, méně zaměření na výkon, méně rozmanitosti, méně kreativity. A to je skutečně cesta, kterou bychom se měli vydat? Děkuji. Děkuji. Na jednu minutu Albiol Guzman. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie se opírá o neoliberální principy, s perverzní Evropskou centrální bankou, s nedemokratickými institucemi a s jediným cílem a sice společným trhem. To, to čtyři reformy a trocha šminek nevyřeší ani Bílá kniha a rozhodně to nezmění e, stejná parta lidí, která nás dovedla k Brexitu a k krajní pravici, která způsobila zhoršení rozdílů ve společnosti a odmítání eura, migrantů, TTIPu a tak dále. Evropa nemůže eh, vyřešit obavy všech občanů. To neznamená, že se chceme zbavit Evropy, ale vy chcete tuto národní Evropu, ale my chceme Evropu pro lidové třídy. Chceme ji budovat spolu s pracujícími Německa, Francie, Řecka, Portugalska, všichni společně. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu paní von Storch. Děkuji, pane předsedo. Dnešní rozprava se nazývá Obnova Evropy založené na hodnotách a podporuje soudržnou společnost. Obnova to znamená, že něco selhalo. A to je velice dobré, že si to uvědomujete. Pan Timmermans hovořil o hodnotách Evropy, o demokracii, právním státu. Nikdo zde v parlamentu není proti demokracii nebo právnímu státu. Teď se samozřejmě smějete. Ale problém je, že ti, kteří chtějí národní suverenitu, považujete za nedemokratické a, a to je právě absurdní a, a vede to k rozkolu. Demokracie a právní stát musí vycházet z hodnot, musí být realizováni na základě hodnot. A v Lisabonské smlouvě jsme neměli vůbec odkaz na křesťanské hodnoty, ale to jsou věci, které si musíme uvědomit. Z toho Evropa vyrostla. Demokracie a právní stát to jsou techniky, s tím souhlasíme, ale my si musíme vyjasnit ty hodnoty. So, jetzt spricht äh, zwei Minuten. Nyní dvě minuty Marko Cany. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že název této rozpravy ukazuje, že se jedná o velice dobře cílenou diskuzi o tom, co představuje naši hlavní starost. Jestliže hovoříme o obnově Evropy, je to obnova něčeho zničeného. A to je Evropa zničená politiky. Hovoříme o Evropě a nikoli o Evropské unii. A je potřeba vysvětlit občanům, že to jsou dvě rozdílné věci. Evropa je něco a Evropská unie je něco jiného. Takže přestaňme hovořit tímto retorickým způsobem. Přestaňme se tvářit, že neexistuje alternativa. Snažíme se vypadat, že Evropská unie nemůže být ničím jiným a hovoří se o třech základních věcech, ve kterých Evropská unie neuspěla. To jsou hodnoty, hodnoty, o které, které jsou naprosto chybné. Eh, dále i demokratické instituce, většina evropských institucí není demokratická. Evropská centrální banka je toho zářným příkladem. A prosperující ekonomika je jasné, že Evropská unie také zažila velký neúspěch v oblasti ekonomického pokroku. Takže jediný způsob, jak přebudovat Evropu, podle mého názoru, je opustit eh, ty smlouvy, které eh, se neosvědčily a znovu postavit Evropu na egalitární bázi eh, Unii svobodných států, protože to je jediné možné řešení, protože je veliký konflikt mezi s, s smlouvami a, a, před, a národními představami. Ten smlouva hovoří o, o hospodářské soutěži, o trhu, o práci ve formě zboží a přitom eh, jdeme proti tomu, co odpovídá německé koncepci smlouvy a sociální model hovoří o práci, o ochraně pracovních příležitostí, jakožto o základním e, e, aspektu e, výroby, přičemž dneska to v Evropské unii vypadá jinak. A jestli chceme dosáhnout pokroku, tak musíme rozebrat tuto Evropskou unii, protože to je vrcholem dvou projektů, na jedné straně německého imperialismu a za druhé eh, eh, dirigismem eh, odborových organizací, které eh, jsou s elitou periferních států. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Grapi. Děkuji, pane komisaři. Nebudu se zabývat názvem, nechci nic říci proti tomuto a je třeba se soustředit na to zásadní. Pokud nedojde k resetu Evropy, tak eh, budeme neúspěšní. Je třeba obnovit Evropu na hodnotách. Potřebujeme jednotnou Evropu. Pane komisaři, přestaňte při, e, psát scénáře a nepřikrmujte euroskepticismus. Pro svou zemi a pro Evropu je třeba se opírat o hodnoty, ale naše země je deset let členem a jsme stále mimo Schengen. Občané eh, trpí různými režimy a mm, eh, musí roz, rozumět a mít rovný přístup ke všemu. Musíme investovat více do vzdělání, protože lidé musí pochopit, že jejich vedení je demokraticky vedeno. Musíme mít eh, soubor hodnot, které nás povedou, když rozhodujeme o tom, kdo bude stát v čele. Jak naši, tak evropští lídři odpovídají právě za to. A to bude Evropa hodnot. A na jednu minutu pan Vandalen. Evropská unie musí brát v úvahu všechny strany, ty jedny i ty druhé, abychom se vzájemně nekarikovali a neměli bychom se zabývat tím, že si budeme eh, zhoršovat naše reputaci a bohužel tak postupovala zastupkyně ALDE. Někteří si přejí více Evropské unie a kdo s tím nesouhlasí, tak je označen za populistu, populistu, aniž se vážně uvažuje o tom, zda ta kritika je oprávněná nebo ne. Nebere se vážně taková kritika, která vyvolala Brexit. Myslím, že je prospěšné a užitečné, abychom uvažovali o tom, jak se k sobě chováme, protože právě ze strany ALDE očekávám úctu a pochopení k názoru jiných. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři i když jsme slyšeli pozitivnější zprávy v poslední době, nesmíme si zakrývat skutečnost. Evropský projekt zaznamenává z důvodu nedostatku výsledku vážnou krizi. A my tu situaci známe. Strukturální deficit, který je přítomný v evropském projektu, je zde. Politika úspora škrtu byla špatnou odpovědí na krizi. To jsou hluboké odpovědi na rozpory, které eh, podvazují základy evropského projektu, ale krize tohoto projektu je v zásadě krizí hodnot, která začíná u solidarity. Pokud hodnota solidarity se nevrátí do jádra evropského ideálu, tak nelezneme řešení pro žádný z našich problémů. Občané nám sdělují, a viděli jsme to v minulých volbách, že chtějí dát novou šanci evropskému projektu. Ale tato možnost, tato nová příležitost nebude moci být uchopena bez solidární odpovědi. Abychom společně bojovali s našimi problémy. Abychom skutečně mohli znovu získat důvěru evropských občanů. Děkuji. Na jednu minutu Michal Kazimierz Michal Ujazdowski. Koleżanki i koledzy, w tej debacie e, wracają ojcowie założyciele. Kolegové, v diskuzi se odkazovalo na otce zakladatele a Důležité jsou tedy uh, základy integrace. Otcové Evropy měli pocit, že uh, lidská práva, demokracie, že to jsou důležité křesťanské hodnoty. A já dobře chápu co tady bylo řečeno. Já myslím, že evropskou kulturu ovšem nelze vnímat bez křesťanských kořenů a, a mm, tyto věci by přece neměly být cenzurovány. Důležitým Hnacím prvkem byl také samozřejmě společný trh a dnes dochází k protekcionismu ze strany bohatších zemí. Eh, vlády uzavírají trhy tak, aby eh, se ubránili konkurenci a vlastně tím trpí konkurenceschopnost v Evropě. Děkuji. Tibor Šany, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Určitá politická hnutí se vstalují Evropě a chtějí Evropu vykládat nově, eh, někdy i eh, zkresleně. Eh, právní stát, solidarita, to je zatlačováno do pozadí. V Evropě došlo v poslední době k mnoha volbám a my jsme zkrátka museli doufat v to, že extremisté, nacionalisté nezvítězí. Když hovoříme o Maďarsku, dá se říci, že to je dobrý eh, příklad, že pod praporem liberali, neoliberalismu se vzdalujete Evropě. Eh, je tady Orbánová vláda a oligarchové a eh, roste vliv Ruska. To ohrožuje bezpečnost. Evropská unie může eh, vykonávat určitou eh, kontrolu, ale ve skutečnosti eh, to mají v rukou voliči. Patricia, to já já jsem přesvědčena, že v souvislosti s budoucností Evropy musíme mít jasnou představu o základech naší stavby čím bude tato eh, stavba eh, vratčí, tím více se musíme dovolávat našich hodnot, míru, svobody, demokracie a podobně. To nejsou žádné překonané hodnoty. Demokracie je o to důležitější, pokud dochází k určitým uchylkám v některých zemích a mír je důležitý, když vidíme konflikty, které klíčí na hranicích Unie, se, se střety i uvnitř Unie a spravedlnost je o to důležitější, když v posledních letech vidíme, vidíme, jaký eh, nastal nárůst v nerovnosti a problémech u celé řady občanů. Takže je potřeba mít eh, úspěšnou integraci a tyto úspěchy musíme posilovat v souvislosti s existující krizí. V Bílé knize Juncker nás staví před několik hypotéz, ale já si myslím, že si můžeme vybrat Evropu, jakou budeme chtít, naši Evropu. My nemáme pět, před sebou pět alternativ. Buď společně vyhrajeme, nebo každý zvlášť prohraje. Děkuji, paní kolegyně Tojo, a, a tím se vracíme zase k komisi. Pane předsedo, máte slovo. Já mám několik uh, reakcí na to, co jsem eh, zde vyslechl. Jako eh, Nezletilec jsem eh, cestoval do Španělska, které se dostávalo z diktatury a jako mladík z Nizozemska mě šokovala ta děsivá chudoba ve špa- na španělském venkově. Nejenom hospodářská chudoba, ale i morální. Domácí násilí bylo endemické. Děti nechodily do školy, nebo eh, jenom velice zřídka, kdy zejména eh, dívky nebyly ani moc povzbuzovány, aby chodili do eh, školy. Podívejte se na Španělsko dnes, podívejte se na to, co bylo dosaženo. Samozřejmě já netvrdím, že tohle je výsledek Evropské unie. To samozřejmě udělali Španělé sami, ale myslím, že by toho nedosáhli v takovém rozměru, aniž by se stali součástí rodiny svobodných evropských národů. Jako voják jsem byl eh, vycvičen, abych bojoval s východním blokem. V roce 89 padla eh, železná opona a eh, to samozřejmě byla, byl nejzlomovější moment v mém životě. Tehdy bylo Polsko na tom hůř než Ukrajina. Podívejte se na Polsko dnes. Já myslím, že ta eh, ekonomika je teď pětkrát nebo šestkrát větší než ukrajinská. Já samozřejmě netvrdím, že tohle je eh, výsledek Evropské eh, unie. Tohle dokázali Poláci, ale jsem si jistý, že tím v tom Evropská unie pomohla. Zejména pokud jde o vládu zákona. Tady nejde jenom o ekonomiku, tady jde o nezávislost soudu, o předvídatelnost soudních rozhodnutí, o boj s korupcí. Takže pokud lidé dnes říkají, že Evropská unie je jeden velký nepořádek, tak jsou očividně eh, slepí. No, byli slepí v posledních 40 letech. Nezapomíníme na naše historické eh, výsledky a úspěchy. To je první věc, kterou bych řekl. A pokud víte, čeho jsme schopni dosáhnout, když přicházíme eh, do této, eh, vycházíme z této krize, kdy máme více pracovních míst než kdykoliv předtím, tak vím ještě, co před sebou máme, ale eh, dodejme si větší sebedůvěru. Podívejte se na to, eh, co překonali naši rodiče a prarodiče. My jsme schopni toho udělat mnohem více a mnohem lépe. Neměli bychom si ubírat sebedůvěru tady. Hodnoty Evropské unie jsou už založené ve článku dvě smlouvy. Ty hodnoty byly podepsány a ratifikovány každým eh, jednotlivým členským státem EU. Ano, jsou tady samozřejmě kulturní eh, rozdíly a spousta jiných rozdílů, ale článek 2 je závazný pro každý členský stát, každý jednotlivý, každého jednotlivého aktéra v tomto členském státě a a této odpovědnosti eh, se prostě nezbavíte prostě tak, že budete argumentovat kulturou. Já si myslím, mm, že jsme dnes hovořili o obnově Evropy, protože jsme pochopili, že naše unie eh, je eh, eh, nerozbitná. Protože, eh, protože když si myslíte, že je nerozbitná, tak je vám to celkem jedno. Ale teď, když vidíte, že základní hodnoty jsou ohrožené, tak eh, víme, že za ně musíme povstat, eh, musíme promluvit v jejich prospěch mnohem více než kdykoliv předtím. A ještě něco ke křesťanským základům Evropy. A říkám to jako křesťan. Samozřejmě, křesťanství má obrovskou roli v tom, jak jsme eh, si vytvářeli své hodnoty, ale eh, je mi velice nepříjemné jako křesťanovi, kdyby jiný křesťan mi eh, říkal, že má autorské právo na evropské hodnoty výlučně. Nebyli bychom tady bez humanistů, bez osvícení, bez osvícenství. Moje vlastní církev musela být osvícena. Španělská inkvizice tu nevynalezl. Nevynalezli ateisté. Takže přijmeme všichni odpovědnost za to, k čemu jsme přispěli, ale eh, respektujme tu eh, rozmanitost a to, že zdroje našich hodnot jsou vícečetné. Žádná eh, víra nebo žádná politická vize si na ně nemůže dělat nárok. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane místo předsedo, a teď za radu paní Dali. Děkuji, vážení poslanci. Děkuji za cená vyjádření, která jsem si všechny pečlivě zaznamenala. Mohu vás ujistit, že úvahy o budoucnosti Evropy zůstanou mezi našimi předními prioritami. Prověřování možností, kterými by se Evropa mohla do budoucna ubírat, znamená, že bychom neměli zapomenout na dvě věci. Jednak že nedokážeme eh, rychle vyřešit všechny problémy, to je pochopitelné. A za druhé, že třeba vyvážet vyvážit eh, ideály s praktickými možnostmi, které nám někdy naše ambice poněkud eh, omezují. Musíme být tedy reální ohledně toho, co dokážeme zvládnout a co nikoliv. Děkuji. Vielen Dank. Damit ist diese... Mnohokrát děkuji. Tímto je rozprava uzavřena.